Vážené dámy, kolegové, dámy a pánové, prosím, zahájíme naše, naše zasedání konference předsedů, která je otevřena poslancům. Zahajuji tedy práci našeho zasedání konference předsedů. Na tomto zasedání se mohou účastnit všichni poslanci. Především bych chtěl přivítat eh, pana předsedu Evropské rady Van Rompuje a chci zde přivítat také předsedu Evropské komise Barosa, eh, který se též eh, účastní naší schůze a účastní se zasedání Evropské rady. Jak víme, poslední Evropská rada patřila k těm klíčovým pro evropské dějiny. Všichni víme, o jakých tématech se jednalo, ale také víme, že tím nejzávažnějším a nejdůležitějším problémem je euro a Schengen, což jsou dva základní rysy Evropské unie, dva aspekty, které je třeba hájit a bránit. Právě o tom hovořila Evropská rada. Tato témata jsou důležitá i pro Evropský parlament. A Evropský parlament vyslovuje velice jasné stanovisko v této souvislosti a právě proto dnes přikládáme veliký význam tedy tomuto zasedání a já jsem vděčný panu Van Rompuyovi a panu Barozovi za to, že přišli. Jako první promluví pan předseda Van Rompuy, který nám představí závěry eh, Evropské rady z 23. a 24. června. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, je mi ctí, že vás mohu informovat eh, o zasedání Evropské rady, která, eh, které bylo neseno ve velmi pracovním duchu a kde bylo dosaženo pokroku v řadě oblastí. První den byl věnován eh, ekonomice a eh, diskuse byla dělena do tří bloků. Za prvé se týkala eh, koordinace hospodářské politiky, to jsou činnosti v oblasti evropského semestru a paktu Europlus, dále provádění komplexního březnového balíčku a do třetice situace zemí, které mají zaveden program EU MMF, včetně Řecka. Pokud je o první blok této diskuse, koordinace hospodářské politiky, Uzavřeli jsme první evropský semestr, nový rámec pro koordinaci hospodářské politiky. Eh, vedli jsme kvalitní dlouhou diskusi o eh, vnitrostátních rozpočtových rozhodnutích a hospodářských reformách. Podpořili jsme doporučení komise členským státům bez jakýchkoliv, a na to zúraznuji, bez eh, jakéhokoliv jejich zeslabení. To je velmi pozitivní, tím spíše, že komise vypracovala nekompromisní hodnocení a poskytla Eh, ostrá veřejná doporučení. Nyní eh, je na členských státech, aby zohlednili tato doporučení, až budou sestavovat rozpočet a připravovat reformy. Co vyvozuji z našich diskusí, eh, není pouze to, že členské státy se dokáží srovnat s doporučeními komise. Ne. Všichni členové Evropské rady eh, se osobně angažují v implementaci těchto doporučení. Také jsme projednali závazky vyplývající z paktu Euro plus eh, členských států, všech kromě čtyř, eh, které se tohoto paktu účastní. Ve zájemné schodě pracujeme na správné, jdeme správnou cestou, zvyšujeme konkurenceschopnost, posilujeme podporujeme zaměstnanost, posilujeme finanční stabilitu, zlepšujeme stav veřejných financí a provádíme reformu penzijního sektoru, tak bychom ji učinili udržitelným. A uzavřeli jsme, že příští kolo závazku eh, v rámci paktu by mělo být ambicioznější a konkrétnější. Díky této eh, silnější koordinace hospodářské politiky Unie vyvodila základní ponaučení z krize státního dluhu a tím je eh, vzájemná provázanost, a totiž skutečnost, že rozhodnutí jedné země mají dopad na všechny ostatní, a to především, ale ne pouze, na ty, které sdělí společnou měnu euro. Eh, tato první zkušenost je pozitivní. Eh, cítíme silnější pocit společné zodpovědnosti. I když prožíváme obtížné a znepokojivé dny, posilujeme základy hospodářské měnové unie. Druhým eh, prvkem, druhým blokem eh, hospodářské diskuse byl stav provádění komplexního březnového balíčku hospodářských opatření. Eh, zde jsme podpořili pozměněný text o Evropské facilitě pro finanční stabilitu a text smlouvy o Evropském stabilizačním mechanismu, což je ta stála záchranná síť, která má být zavedena do budoucna. Připomenuli jsme klíčový význam plně transparentních zátěžových zkoušek ban, z bank. Zabývali jsme se aktuálním stavem, pokud legislativní eh, balíček pro posílení hospodářského řízení a zprávy, to je ten tzv. šesti balíček, jde zde o silnější pak stability a eh, nový makroekonomický dohled. Dovolte, abych se uvedl několik slov o této věci, která, jak vím, má velký význam pro váš parlament. Rada a parlament se shodují na více jak 95% textu a já bych proto rád apeloval na zákonodárce, aby dokončili závěrečná jednání, tak aby tento důležitý balíček mohl být brzy přijat. Dokonce doufám, že se tak stane na příštím plenárním zasedání. Chci poblahopřát maďarskému předsednictví a parlamentu k doposud vykonané práci. Ve svých vyjednáváních s radou eh, se parlamentu podařilo eh, získat výrazných zlepšení. Podle maďarského ministra, který předsedal zasedání rady, se kvalita textů výrazně zvýšila a celý balíček získal na síle a koherentnosti. Delegace parlamentu v trialogu Delegaci parlamentu v trialogu se mimo jiné podařilo kodifikovat evropský semestr do legislativních textů, včetně ustanovení o komplexním vyhodnocování pokroku členských států při naplňování strategie EU 2020 pro růst a pracovní místa. Dále zajistit, aby obrácená kvalifikovaná většina byla zavedena do pěti ze šesti rozhodnutí, to znamená všude tam, kde je to právně možné, a to včetně doporučení o prevenci a nápravě makroekonomických nerovnovách. Pokud je o Zbývající jeden text, eh, tady zatím přetrvává neschoda, ale eh, rada nabídla doložku o přeskumu. Dále se eh, delegace parlamentu podařilo získat rovné postavení parlamentu s radou při určování scoreboardu pro detekci možných makroekonomických nerovnovách. Dále zajistit tvrdé pokuty za statistické podvody a záruky nezávislosti pro národní statistické úřady. Zavést včasnější sankce v rámci postupu při nadměrné nerovnováze. To rozhodně nejsou nějak slabé výsledky. Ovšem pro parlament a samozřejmě i e, pro radu bych rád uvedl a řekl na jejich adresu, že nyní je na čase dosáhnout dohody o kvalitním kompromisu. E, stanoviska se velmi blíží a jsem si vědom toho, domnívám se, že každá jakákoliv další výraznější změna by byla velmi obtížná, jak říkají francouzi nejlepší by nemělo být nepřítelem dobrého. Třetí a poslední část hospodářské diskuse na zasedání Evropské rady byla věnována situaci zemí, které mají zaveden program EU-MMF. Evropská rada přivítala pokrok dosažený v Irsku při provádění reformního programu. E, také přivítala konsenzus napříč politickým spektrem v Portugalsku, pokud je o plné provádění reformního programu. A pokud je o Řecko, přijali jsme um, obsáhlý text, který jste jistě nalezli v závěrech jednání rady. Zde je podtržena je podtržen absolutní význam toho, aby řecký parlament přijal klíčové zákony, pokud je o fiskální strategii. Řecký parlament tyto zákony projednává právě dnes. Jejich přijetí poskytne základ pro nový program podpořený společně evropskými partnery a MMF, což by umožnilo včasné uvolnění prostředků tak, aby byly pokryty, pokryty potřeby financování Řecka v červenci. Eh, šefové států a vlád eurozóny podpořili eh, přístup, eh, o kterém rozhodla Euroskupina 20. června, pokud jde o to, aby se soukromý sektor na dobrovolné bázi zapojil do eh, neformální a, dobrovolní, do, a dobrovolné konverze stávajícího dluhu s tím, že bychom eh, zabránili selektivnímu nesplácení. Eh, druhé, druhý den zasedání, vážné poslankyně, vážení poslanci, jsme se zaměřili na tři témata. Na naše odpověď na vývoj v arabském světě, na migraci a volný pohyb osob a na přistoupení Chorvatska. Za prvé Evropská unie nadále hraje klíčovou úlohu v historickém vývoji v severní Africe a na Blízkém východě. Bez Evropy by stále ještě bylo arabské jaro, ale bez nás by nebylo arabského léta. Jsme svědky pozitivních i negativních vývojů. Z pozitivní stránky, kromě demokratické transformace v Tunisku a v Egyptu z letošního jara, vidíme také konstituční reformu v Maroku, obnovené úsilí po politických reformách v Jordánsku a zrušení věnečného stavu a plánované hm, ústavní reformy v Alžírsku. Chceme přispívat ke eh, k těmto změnám Nabízíme nové partnerství zemím v tomto regionu, podporujeme demokratické reformy i ekonomické reformy ve prospěch občanů. Budeme budovat na individuálním hodnocení výkonu našich partnerů a na jejich potřebách ve smyslu méně za méně a více za více. Odsazujeme jako Evropská eh, rada co možná nejsilněji trvající represi a nepřijatelné a šokující násilí eh, syrského režimu proti proti vlastním občanům. Tím, že si zvolil cestu represí místo naplnění vlastních slibů o širokých reformách, režim spochybňuje sám svou legitimitu. Ti, kdo jsou zodpovědní za zločiny a za násilí proti civilistům, by se měli za ně zodpovídat. Podporou závěrů přijatých radou 20. června 2011 Evropská rada vítá přijetí nových sankcí a také věnuje plnou podporu diplomatickému úsilí zaměřenému na to, aby se zajistilo, že Rada bezpečnosti OSN může na sebe vzít svou zodpovědnost a adekvátně reagovat na situaci v Sýrii. Co se Libie týče, eh, vojenský tlak bude trvat, dokud je bude Kadáfi na svém místě. Evropská unie eh, připravuje s mezinárodními partnery demokratický přechod pro období po Kadáfím. Co se Jemenu týče, opakujeme naléhavost inkluzivního přechodu a řádného pokojného přechodu. Hovořili jsme o migraci. Já jsem si zvolil toto téma už eh, před eh, rokem, eh, ještě předtím, než bylo známo něco, že by se dělo o arabském jaru možná nejlepší způsob, jak snížit eh, migrační eh, tlaky eh, na naše území, je nejvhodnější pomáhat mladým lidem ze severní Afriky a ve Blízkém východě, aby mohli budovat budoucnost ve své vlastní zemi. Úspěšná migrační politika začíná na našich vnějších hranicích. A proto naše nové partnerství se zeměmi Jižního partnerství bude začlenovat do sebe také migraci, mobilitu a bezpečnost. Ohledně azylu Rada rozhodla opět dát tedy zelené eh, světlo vyjednávání a návrhy komise a postupy eh, ohledně dalších podmínek eh, budou takto projednávány. Potvrdili jsme eh, cíl roku 2012 pro ustanovení eh, společného systému evropského azylu. Za třetí ohledně Schengenu. Všechny hlavy stát a vlád, státu a vlád usilují o volný pohyb osob. Je to základní eh, princip, jeden z velkých výsledků evropské integrace a základní právo občanů. Tento základní princip nelze podkopávat, ale potřebujeme zdokonalit šengenská pravidla. Je zapotřebí mít bezpečnostní mechanismus, který je třeba zavést tak, abychom mohli reagovat na výjimečné situace, které eh, někdy ohrožují celkové fungování eh, Schengenu, aniž bychom ohrožovali princip volného pohybu. Jako eh, poslední možnost lze zavést za kritické situace tento bezpečnostní mechanismus. Takovéto opatření by bylo přijato jen za splnění objektivních kritérií, mělo by úzce vymezený eh, cíl a mělo by umožnit eh, státům, aby, byl, aby v naléhavých případech mohl reagovat na takovéto situace. Za čtvrté, eh, podpořili jsme dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou o posílení Frontexu, agentury pro vnější hranice. Frontex bude schopen detašovat eh, Eh, své eh, pracovníky v třetích zemích na základě naší politiky sousedství. Od nynějška operace budou prováděny prostřednictvím evropských eh, týmů hraničních stráží. Na závěr, vážné poslankyně a poslanci, jsme diskutovali o Chorvatsku. Evropská rada eh, připravila cestu pro přistoupení Chorvatska do EU jako 28. členského státu a očekáváme, že ještě před koncem června budou dokončena vyjednávání o přistoupení. Eh, posléze by měla být podepsána smlouva o přistoupení do eh, konce roku a předpokládá se, že Eh, Chorvatsko by mělo přistoupit v polovině roku 2013. Přistoupení Chorvatska by přineslo nový hybný moment eh, pro evropskému úsilí zemí západního Balkánu. Kromě eh, těchto diskuzí o politice Evropská rada také jmenovala pana Maria Draghiho prezidentem Evropské centrální banky od 1. listopadu 2011 na základě um, příznivého stanoviska Evropského parlamentu, které bylo takto poskytnuto velkou většinou hlasů. Jsme eh, přesvědčeni, že pan Draghi bude eh, bude silným a nezávislým představitelem Evropské centrální banky, bude pokračovat v tradici, kterou vytvořili eh, první dva prezidenti této banky, což je velice důležité jak za běžné doby, tak v těchto obtížných dobách. Děkuji vám, vážné poslankyně a poslanci, za pozornost. Děkuji, pane předsedo, za vaši zprávu, za vaše vystoupení. Nyní bych rád požádal pana předsedu Evropské komise Jose Manuela Barosa, aby se ujal slova jménem Evropské komise. Máte slovo, pane. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, domnívám se, že jsme eh, právě dokončili klíčové zasedání Evropské rady, eh, která, která přijala rozhodnutí, která budou mít daleko sáhlé důsledky pro Evropskou unii. Mám samozřejmě na mysli hospodářskou politiku, migraci, Eh, jižní břeh Středomoří a také přistoupení Chorvatska. Kromě toho, pokud o situaci v Řecku, opět jsme prokázali, že jsme schopni dosahovat hody, když je to potřeba. A je mi potěšení, že vás mohu informovat o tom, že plnění programů EU MMF v Irsku a Portugalsku eh, běží podle plánu je skutečností, že eh, každý den jsme konfrontováni eh, s naší vzájemnou provázaností a to zcela, eh, zcela praktické rovině. 15 měsíců po odsouhlasení komplexního balíčku se ukázal, se, se osvědčil rozsah našich ambicí a nyní potřebujeme novými způsoby konsolidovat řešení vzájemné provázanosti našich ekonomik. A nové způsoby přístupu k hospodářské politice v eurozóně i v EU jako celku. Samozřejmě Evropská komise se domnívá, že se to bude žádat eh, zvýšené úsilí, abychom eh, napravili situaci v oblasti veřejných financí a provedli strukturální reformy. A existuje také další prostor, jak jsem jasně uvedl, a vyžil jsem Řecko jako příklad, abychom eh, se nyní zaměřili na opatření, která později podpoří růst a budou tvořit pracovní místa. Byl jsem rád, že Evropská ráda, eh, Evropská ráda podpořila naše návrhy eh, takto využít strukturální fondy a poskytnout eh, komplexní program technické pomoci Řecku. Myslím si, že to poukazuje na potřebu doplnit některá nutná, některá nutná, často bolestná opatření podporou růstu. Také doporučení Evropské komise pro jednotlivé členské státy byly důležitým předmětem diskuse na tomto zasedání Evropské rady a po eh, diskuse po diskusi na zasedání mohu říci, že se staly základem eh, jasných eh, orientací, jasných hlavních směrů pro nadcházející měsíce. To vše znamená, že se přibližujeme novým příležitostem pro růst, na základě zvýšené konkurenceschopnosti Evropy a já e, počítám se spoluprací e, obou e, zákonodárných orgánů, abychom dosáhli konečné dohody, pokud je o balíček Evropské komise, komise pro hospodářské řízení a zprávu a to do konce tohoto roku. Vážené poslankyně, vážení poslanci, zaujala mne otevřenost diskuse mezi hlavami států a vlád, pokud je o doporučení Evropské komise pro jednotlivé členské státy, jak je označil pan předseda Evropské rady, šlo o nekompromisní doporučení. Snažíme se měnit způsob, eh, jakým byly tyto záležitosti pojímány v rámci tzv. Lisabonské strategie eh, a snažíme se v eh, celé praktické rovině promítnout do našich návrhů provázanost našich ekonomik a musíme přistoupit na kolektivní snahu o reálnou koncepční a politickou tvorbu. Eh, pro diskuse byla příznačná eh, dobrá vůle, společná dobrá vůle, která bude klíčová v nadcházejících měsících a letech. Mé naděje posiluje také ochota a připravenost Evropské rady eh, silněji se zasazovat o naplnění strategie 2020 a zaručení jednotného trhu. Kral se důraz na snižování administrativní zátěže pro malé a středně velké podniky, Komise také byla vyzvána, aby připravila cestovní eh, mapu pro dokončení digitálního vnitřního trhu do eh, roku 2015. Pokrok u celé řady eh, cílů strategie 2020 je podle plánu, ale také jsme si upřímně uvědomili na základě zelení komise, že budou potřeba dodatečné snahy v některých oblastech, jako je zaměstnanost, energetická úspornost, výzkum a vývoj, snižování chudoby, Ehm, v těchto oblastech se zatím eh, nevedeme podle plánu. Samozřejmě nejsme nějak naivní, pokud jde o ehm, takzvanou vědu pokroku, jde především o snahy samotných členských států. Eh, na ty se budeme zaměřovat s tím, jak ehm, postoupíme od prvního takzvaného evropského semestru do, prvního, do prvních eh, národních semestrů, kde bude na členských státech, aby provedly a zavedly doporučení Evropské komise, která není jednomyslně podpořena Evropská rada. Eh, eh, nyní migrace. Jistě není překvapením, že nadále je to emotivní téma. Eh, nálada ve evropské veřejnosti je smíšená, je to velmi citlivé téma. V některých případech je migrace využívána extremistickými, populistickými silami proti evropskému projektu a proti tradici otevřené demokratické společnosti, kterou se Evropa pišní. A v té, na tomto pozadí je pro nás obtížné zaujmout komplexní přístup Panon je klíčové, abychom zaujali komplexní přístup k otázkám migrace. Já jsem často říkal, že svoboda pohybu osob je jedním z hlavních výdobytků Evropské unie. Je to pilíř naší unie, je to pro nás základní svoboda a je klíčová také pro oživení hospodářství eh, integrovaného jednotného vnitřního trhu. Proto si nepřejeme, aby svoboda pohybu či eh, principy eh, svobodného volného pohybu na vnitřním trhu byly jakkoliv podemílány. V této souvislosti to, že Evropská rada plně uznala svobodu pohybu osob jakožto klíčový princip Evropské unie a jakožto základní právo, podle mého má obrovský význam v kontextu té politické diskuse o této oblasti. V zásadě je třeba chránit Schengen a zlepšit jeho řízení a zprávu. Komise předloží konkrétní návrhy pro Spolehlivý evropský monitorovací hodnotící systém, e, to chci zdůraznit, to také přijala Evropská rada. E, bude to tedy evropský systém, evropský princip. Komise rovněž na podzim učení návrhy, abychom doplnili tento systém o e, kontrolní, kontrolní či pojistný mechanismus. Potřebujeme možnost pružné odezvy, když jsou naše hranice vystaveny nadměrnému tlaku každá situace se žádá jenom odezvu a e, to opravdu nejzastří, nejzastří možností e, by mohlo být i znovu zavezení kontrol na vnitřních hranicích pro, po omezené časové období a v případech, kdy členský stát, e, který čelí nadměrnému tlaku, už není schopen dostávat svým závazkům podle šengenských pravidel. Ale zdůrazňuji, že Evropská rada také uznala, že tento mechanismus by nijak neovlivnil právo osob na svobodný pohyb, tak jak je zakládají evropské smlouvy. Pokud je o azyl, eh, Závazek před Evropskou radou je jasný. Musíme dokončit společný evropský azylový systém do roku 2012. Abychom tohoto cíle dosáhli, eh, komise již vypracovala návrhy, předložila je. Já jsem přesvědčen, že existuje potřeba dynamika pro to, abychom dosáhli tohoto cíle. Naše vize a strategie pro jižní sousedství byly dalším projednávaným tématem. Jsem eh, rád, že Evropská rada podpořila sdělení komise a vysoké představitelky, kde se definuje přístup k tomuto sousedství na podporu demokracie a sdílené prosperity. Eh, předseda Evropské rady eh, vystoupil eh, s komplexní prezentací výsledku Evropské rady, takže nebudu zacházet do podrobností. Dovolte, abych se jenom dotkl ještě západního Balkánu, kde jsme byli svědky historického rozhodnutí o přistoupení Chorvatska. Evropská rada souhlasila s tím, že jednání si doběhnou do konce tohoto měsíce tak, aby dohoda o přistoupení Chorvatska mohla být podepsána do konce roku 2011. Proces přistoupení byl poznamenán, eh, tedy byl, byl charakterizován eh, striktním uplatňováním podmín, podmínek a snahami chorvatské vlády o provedení reform, tak aby země byla plně připravena na přistoupení. Eh, těšíme se na další, na pokračování tedy míru, usmíření a stability na západním Balkáně. Nyní k Řecku. Máme při, mm, připravený plán pro střednědobou a dlouhodobou strategii, což bylo přijato nyní tzv. trojkou. Nyní potřebujeme, aby řecký parlament posílil svoje úsilí pro reformy. O, situace je obtížná, ale není nemožné řešení. Je zapotřebí, abychom vykonali vše, co je možné, abychom umožnili Řecku eh, najít eh, tuto cestu. Musíme přiznat, že posílená konkurenceschopnost je klíčem dlouhodobé prosperitě Řecka. Jsou to těžké chvíle a musíme mít na paměti, že tyto eh, reformy mají silný eh, sociální eh, cíl. Ano, je to obtížné, jsou to obtížné změny, ale musíme mít na paměti, že každé euro využité na obsluhování dluhu musí být využito správně. Je třeba, abychom podporovali růst a zaměstnanost. Potřebujeme strukturální reformy pro Řecko, aby Řecko mohlo znovu posílit svou ekonomiku. A chci poblahopřát na závěr panu Maru Dragimu. Stal se od 1. listopadu tohoto roku prezidentem Evropské centrální banky. Má naši plnou důvěru jako přesvědčený Evropan a jako člověk, který je skutečně odborníkem na svém místě. Eh, děkuji vám za pozornost. Eh, tato, za toto zasedání Evropské rady bylo eh, bylo velice důležité, bylo, probrali jsme řadu důležitých témat, budeme se zabývat tedy migrací, jak jsem říkal, a dalšími tématy. Děkuji vám, pane předsedo Barozo, pane předsedo komise, za vaše poznámky, za váš projev, za politické skupiny, především tedy za skupinu EPP, promluví pan Josef Dol, předseda. Pane předsedo, vážení kolegové, Velkým zadlužením netrví, netrpí pouze eh, Řecko, eh, reagovaly už na to trhy a je tady nedostatek eh, evropské politiky hlavy vlád vzali na vědomí eh, situaci a vzali eh, nebo přijali společné stanovisko o nejrůznějších otázkách, které se týkají hospodářství i našich eh, jižních sousedů. Od počátku naší krize řešením nespočívá v tom, že bychom měli méně Evropy, ale naopak více. Pane Faraš, Můžete opustit tento sál, máte článek v Evropské smlouvě, můžete odejít, nikdo vám v tom nebrání, je to velice jednoznačné. Je to pravda, platí to pro naši společnou měnu, pro euro a potřebujeme více rozhodnutí, která budou vycházet ze skutečné situace našeho hospodářství. Řecko, stejně jako ostatní země, které vyžadují pomoc od svých partnerů, musí splnit své úkoly a udělat všechna opatření potřebná ke snížení dluhu a aby se mohli vrátit k růstu udržitelným způsobem. Pouze za těchto podmínek bude možné uvolnit finanční prostředky a pouze v případě, že budou využity e, účelně, budou moci následovat další e, půjčky. Pokud euro a a tady vám kladu otázku, pane Van Rompuy. Dostal jsem několik takových otázek a přál bych si, abyste mi na to odpověděli. Zajímalo by mě, jak vysvětlíte, že naše euro, které je takzvaně slabé a e, skomírající, má e, míru e, kurzu 1,40 vůči dolaru. Proč by to tedy tak mělo být, když to odpovídá tedy našemu vývozu? Už jsme tady měli také 1,85. Eh, Jenom vám kladu tuto otázku. Řešení je tedy více Evropy a to platí také pro naše hospodářství. Já jsem velice potěšen, že 27. potvrdila velice důležitý princip, tedy princip eh, konkurenceschopnosti našeho hospodářství. Konkurenceschopnost to není velké slovo, není to abstraktní princip který je daleko od reality našich občanů. Naopak je to klíč pro zachování našeho způsobu života. Konkurenceschopnost je základem naší strategie, strategie EU 2020. Z toho vychází také sociální model a také rozvoj našich malých a středních podniků, našich velkých podniků, vzdělávání, výzkumu, inovací a zaměstnanosti. A uvedu pouze jeden příklad, protože čas od času je potřeba zmiňovat i pozitivní eh, příklady. Eh, je to aeronautický průmysl. Eh, nyní tady je 135 zakázek pro velice dobrý průmysl a podnik, tedy to je něco, co bychom měli podpořit, protože to vytváří pracovní místa v Evropě. Tato konkurenceschopnost vychází z prohlubování vnitřního trhu, ze snižování břemene, které velmi často překáží eh, našim podnikům a vychází to také z konvergentního přístupu naší rozpočtové fiskální a sociální politiky. A tady bych chtěl přivítat vůli rady eh, usilovat o konvergenci rozpočtu našich zemí a být v této oblasti konkrétnější a ambicioznější. Více Evropy to znamená také více Evropy v politice imigrace. A hlavy států a vlád uznali, že řešení znamená posílení kontrol na vnějších hranicích a společná politika, pokud jde o navracení eh, neregulárních eh, imigrantů. A já jsem chtěl položit jednu věc pro jednu protektivní, velice protektivní osobu a Říkal jsem, ano, dobře, pokud máme více chránit, tak s tím souhlasím, ale proto je potřeba, aby tito lidé, kteří sem eh, se dostanou do Evropy, aby měli víza, aby tady mohli dobře cestovat. Jsem přesvědčen, že šengenský prostor je jedním z nejstabilnějších pilířů Evropské unie a jsem si také vědom, že odstranění hraničních kontrol si vyžaduje vysokou úroveň důvěry mezi všemi zúčastněnými. Pane předsedo, eh, silnější Evropa, protože je jednotnější, ano, to je to, co bychom si přáli eh, pro 500 milionů Evropanů. A já bych si to přál eh, také pro chorvatské přátele, kteří se k nám připojí za několik měsíců. A já bych tedy chtěl poblahopřát premiérovi Chorvatska, který dovedl Chorvatsko k tomu, aby včas ve, se splň, v potřebné lhůtě splnilo kritéria Víme, že to byla těžká práce, všichni eh, si pamatujeme na tragické roky eh, války na Balkánu a Chorvatsko se stane 28. členem Evropské unie. A to znamená, eh, že tyto perspektivy Evropské unie jsou nabízeny této oblasti a to je velice povzbudivý signál pro nás i pro národy těchto zemí nebo této oblasti. Dále chci říci, že naše strana schvaluje také závěry rady, pokud jde o středomorskou politiku, pokud jde o ty státy, které kráčí vstříc demokracii, i pokud jde o ty země, kde toto je i nadále problém, kde je problém eh, se změnami. Jsou tady různé různá rozhodnutí. Eh, byla tady rozhodnutí, která mají podpořit země, které mají problémy a nechtějí je jenom obvinovat a to vše eh, povede nebo podspuzuje to také ty, kteří se chtějí ubírat eh, směrem k ostravení financí. Tento postoj chceme podpořit za naši skupinu a takový postoj, který je zodpovědný, ehm, podporujeme je do budoucna. Děkuji vám. Pan Martin Schulz, předseda socialistů a demokratů. Děkuji, pane předsedo úkol eh, tohoto dnešního mimořádného setkání předsednictva je, abychom se vyjádřili k tomu, eh, co vy, eh, pane předsedo rady, pan Rompuji, podáváte za informace o Evropské radě ve vaší funkci. A máme hodnotit to, co vy, pane předsedo Barroso, předsedo Evropské komise, nám zde prezentujete. A musím vám říci, že po vašich informacích, po vašem projevu a po té, co jsem si přečetl tiskové zprávy o tom, co tady proběhlo, je jiný než to, co vnímám z toho, co říkáte vy. Když, vám posl- když vás poslouchám, tak mám pocit, že nemáme žádné problémy, že vše máme pod kontrolou, že víceméně vše je jednoduché a snadné a hlavy států a vlád Evropu vedou správným směrem. Samozřejmě, že to můžeme tak vidět. Já si ovšem dovoluji říci, že mám poněkud odlišný pocit. Diskuze, kterou jsme vedli minulý týden při přípravě Evropské rady, tu, tu tady nemusíme opakovat, ale my eh, předsedové eh, skupin můžeme říci, nebo srovnat to, co jsme říkali minulý týden, co jsme požadovali, co vy jste slíbil a co teď jste říkal a jak to můžeme interpretovat. Příklad. Minulý týden eh, jsem říkal, že Evropská rada má za úkol zlepšit a znovu získat demokratickou akceschopnost Evropy. Jsme v situaci, kdy ekonomická budoucnost Evropy se nerozhoduje v rámci sixpacku v balíčku o ekonomické zprávě, ale v rozhodnutí několik ratingových agentur, které mají sídlo v New Yorku a palec buď ukazují směrem dolů nebo nahoru. A musíme si položit otázku, podle jakých kritérií vlastně hodnotí evropská hospodářství, evropské ekonomiky, kdo jim vlastně zadává uh, úkoly, uh, odkud je jejich zadání, předkládat expertízy. Uh, s tím výsledkem, že vše je nakonec zhodnoceno směrem dolů. S výsledkem, eh, že konsolidační úsilí Řecka, které jsme požadovali a kde vlastně dochází k drakonickému snižování nebo ke škrtům v, rozpočtě, v rozpočtu a je tady velký problém právě s tím, že ratingové agentury zde snižují, eh, snižují eh, hodnotu. Diskutovala Evropská rada o těchto věcech? V novinách se dočtu, pokud jde o šengenský prostor, že polský eh, ministerský předseda, tedy příští předseda rady, říká, že volný pohyb občanů v Evropě je zaručeným statkem nebo věcí, kterou bude polská vláda všemi prostředky hájit. Hm, dobře, s tím souhlasíme, bez pochyby ho parlament bude podporovat. Francouzský státní prezident říká, že je potřeba svobodu kontrolovat. To je velice zajímavá formulace. Každý má samozřejmě své důvody, ale eh, konzistentní přístup eh, Evropské rady, ten tady jaksi není dán, pokud jde o šengenský prostor. O tom nemůžeme hovořit. Vy jste nás vyzval, pane Van Rompuy, jakožto zákonodárce, poté co Evropská roda dospěla k závěru eh, u balíčku ekonomické zprávy, abychom s ním souhlasili. A já k tomu mám dvě otázky. Od kdy Evropská rada hlav států a vlád pod, provozuje takto podrobnou legislativu, tak to podrobné zákonodárství, to je přece úkol Evropské rady, ne eh, schromáždění hlav států a vlád. Maďarské předsednictví by proti tomu mělo správně protestovat, protože jestli já si smlouvu vykládám správně, tak Evropská rada je orgán, který určuje směr. Teď ovšem slyším, že jste se tak podrobně začali zabývat legislativou a zákonodárstvím, eh, že nás nyní vyzýváte, abychom my s tím souhlasili. Pak to ve mně vyvolává dvě další otázky. Evropský parlament parlament odložil závěrečné hlasování minulý čtvrtek, minulý týden, kvůli dvěma otázkám. První otázka zní, a byla to otázka na paní kancléřku um, Angelu Merkelovou, jak to bude s asymetrií budoucí směrnice o makroekonomické nerovnováze? To byla první otázka. A druhá otázka se zaměřovala na pana Sarkozyho, protože on byl ten, kdo nejvíce vystupoval proti obrácené kvalifikované většině, dvoutřetinové většině u příliš velkých rozpočtových schodků. A to je podle mého názoru jedna z nejdůležitějších otázek této rady, protože otázka, jestli komise bude okamžitě schopna prosazovat sankce a rada to bude moci zabrzdit pouze dvoutřetinovou většinou, anebo ten mechanismus bude eh, zprovozněn dvoutřetinovou většinou, to je velice rozhodující otázka. A jak se k tomu rada vyjádřila? Kdybyste nám mohli odpovědět na tuto otázku, tak my bychom potom mohli rozhodnout o tom, jestli tyto dvě věci, které byly pozastaveny, neboli závěrečné hlasování o nich bylo pozastaveno, to povede k tomu, jestli Evropský parlament s vámi bude souhlasit, anebo to odmítne. Neslepte se na mě, ale mnohé z toho, co jste řekl, jsem si přečetl v tisku. Mnohé z toho jaké jsem vám položil otázky. Jsem odpovídal v tom, co jsem očekával jako odpověď od vás, ale musím vám říci, že v tuto chvíli nejsem moudřejší, než jsem byl předtím. Jako další předseda ALD, pan Gifrohoštad. Především, pane eh, předsedo, chci poděkovat panu předsedovi Alompojovi a panu předsedovi komise Barosovi za zprávy o jednání rady. Moje první téma se týká Řecka a diskuze o balíčku pro ekonomické řízení, protože bylo velice jasné, že krize ještě neskončila. Dnes večer řecký parlament eh, má hlasovat a dnes Portugalsko a Irsko Eh, se dostalo poprvé za 900 eh, základních bodů. Takže eh, trhy se teď dívají na, nejen na řešení řecké krize, ale na strukturální řešení celé této krize. A to jasně spočívá v silnějším hospodářském balíčku, než který teď máme na stole. A to znamená, pane předsedo, že nejenže potřebujeme sankce pro ty eh, země, které neplní své povinnosti, ale potřebujeme také, aby komise a Evropská centrální banka a ne členské státy eh, ne aby členské státy eh, řídily celou tuto situaci. Členské státy se sami nepotrestají. Nestalo se to ani v minulosti a nestane se to ani v budoucnosti. A to je důvod, pane předsedo, proč Evropský parlament minulý týden se rozhodl, že eh, se bude držet toho té eh, obrácené kvalifikované většiny. Komise přijme rozhodnutí a rada pak může jen rozhodnout že je případně zvrátí. A já si myslím, že to je velice zodpovědný postoj ze strany parlamentu. Neříkejte, že to je nezodpovědné ze strany parlamentu, protože tento balíček eh, byl připraven před deseti měsíci za úplně jiného prostředí, za jiné situace. Odlišné od té dnešní. Dnes pan Lipsky, který vede eh, Mezinárodní nový eh, fond, pan Geithner, ministr eh, financí a také pan Triše z Evropské centrální banky, říkají to tež, co Evropský parlament. Potřebujeme širší, rozsáhlejší balíček a potřebujeme také odvážnější balíček. A není obtížné toho dosáhnout, pane předsedo. Stačí, aby rada řekla ano návrhům parlamentu. Velmi rozumným návrhům Evropského parlamentu. A to v následujících dnech. A já doufám, že to bude v následujícím eh, týdnu. Je to opravdu velice jednoduché říct jednou ano, aby rada jednou řekla ano a příští týden ve Štrasburku můžeme hlasovat. Nyní k druhému bodu, to je Schengen a nebezpečí dezintegrace Evropské unie. Já teď nevím, možná kolegové porozuměli stanovisku rady, ale já tomu nerozumím vůbec. Nerozumím tomu, co eh, rada rozhodla o Schengenu. Kolegové, dnes v rámci Schengenu je možnost znovu zavést pohraniční kontroly ve dvou případech. A to v případě ohrožení národní bezpečnosti a v případě závažného problému s veřejným pořádkem. A já se ptám každého z vás, a zejména tedy vás, potřebujeme ještě třetí takovouto možnost, která se bude týkat migrace. To neznamená zachránit Schengen, ale mm, poškodit Schengen. A možná to budu muset říct francouzsky, že... Ne, já právě proto to chci říct francouzsky. Schengen nebude zachráněn, ale bude zabit tím, co se teď rozhoduje. A základní, eh, Schengen je základní myšlenka eh, evropské integrace a tím to bude zničen. Pane předsedo, je třeba toto říci velice jasně. Celý parlament je spojen, je sjednocen v tomto bodu. Nebude hlasovat o nové možnosti na zavedení pohraničních kontrol teď ani nikdy potom. Proč? Evropa totiž nepotřebuje eh, opětovné posilování vnitřních hranic. My potřebujeme prosazování společných vnějších hranic. Evropa potřebuje to, aby měla společnou asilovou politiku. Na ní už čekáme 12 let. Potřebujeme společnou migrační politiku, jak je to stanoveno ve smlouvě. A potřebujeme také se dělit o břemeno v případě, že dojde k masivnímu přílo, přílivu eh, občanů třetích zemí. Jsou to eh, tisícovky osob, například z Kosova, které eh, takto přicházejí. A my mm, my máme společnou politiku. A vzpomínáte si, že v, tuto chvíli, v takovémto okamžiku došlo ke skutečné solidaritě. Nyní jsme na konferenci předsedů, eh, pane, eh, pane předsedo, budu pokračovat. Evropský parlament toto neumožní. Děkuji. A další řečník, eh, pan Timothy Kirkhope. Máte slovo, pane, za EKR. Vážení pánové předsedové, než se budu věnovat otázce krize eurozóny, dovolte, abych se nejprve dotkl některých jiných témat, která projednával summit. Za prvé Pan předseda řekl, že morálně správné a politicky naléhavé, abychom podpořili všechny na severu Afriky a na Blízkém a Středním východě, kdo si přejí e, zavést a prosadit individuální svobody a demokratické instituce založené na právním státu. Jde o historickou příležitost e, zasadit ránu extremistům, jak u nás, tak v zahraničí. E, často říkáme, že často se tvrdí, že dochází ke středu civilizací. Je zde střed, ale je to střed mezi těmi civilizovanými, kdo respektují všechna náboženství a všechny rasy a barbarským přístupem, eh, jaký zaujali teoristé, kteří eh, uplatňují sílu a strach. Abychom eh, vyhráli v tomto střetu, musíme mít třístranný přístup. Jednak k demokratické reformě, tak aby se zavedla efektivní exotovní složka, dále zvyšování, zlepšování hospodářství, aby se zlepšily pracovní příležitosti, třeba posílit bezpečnost a musíme se obrnit proti těm, kdo se nás snaží zničit. Pokud je o migraci, Eh, Josefe, tady vlastně jde o případ, kde nepotřebujeme více Evropy, ale lepší Evropu. Potřebujeme, aby existující legislativa byla lépe uplatňována, prosazována, aby naše existující agentury působily efektivněji. Výzvy, před kterými stojíme a eh, toky eh, osob v současné době jsou opravdu závažné. Na to nestačí nějaké plané fráze. Přezraniční trestná činnost je zásadním problémem, terorismus je reálná hrozba a a migrace v širokém měřítku je vážnou společenskou hospodářskou výzvou. E, naše odezva musí být jak realistická, tak rozhodná, spravedlivá, ale e, tvrdá. E, musíme zachovat pohraniční kontroly tam, kde je to nutné, zejména v případě například Spojeného království, Jde tedy o e, národní kontroly a pokud již neexistují, je třeba nahradit opatřeními, která vzbuzují důvěru do, do budoucna, do dlouhodobé budoucnosti. Pokud je o romskou populaci, domníváme se, že je důležité, že toto téma bylo nastoleno. Etnokrace e, romských občanů a dodržování jejich základních svobod je otázkou e, svědomí a znepokojuje nás to všechny. Pokud o Chorvatsko, vítáme skutečnost, že jednání se vyvíjí úspěšně a že se rychle přibližuje datum, kde by Chorvatsko mohlo vstoupit. Pokud je o hospodářskou krizi EU, je klíčové, aby krize eura byla překonána, aby všechny členské státy se hrály svoji roli prostřednictvím eh, MMF, bude to nutné, ale v rámci EU to není pouze eurozóna a ti, kdo nesou zodpovědnost za eh, pravidla eh, eurozóny, ti, kdo tady nesou odpovědnost za stanovení pravidla eurozóny, musí také na odpovědnost za její problémy. Eh, ti, kdo se eh, rozhodli eh, stát členi, kdo se rozhodli neuplatňovat pravidla paktu růstu a stability, není musí nést důsledky svých rozhodnutí. A není pravda, pane Freustate, když říkáte, že národy nikdy netrestají sami sebe. Německo je fascinujícím a důležitým příkladem od Erharda dále disciplíny za fiskální situace, kdy vlastně země skutečně sama sebe trestá Ale je zde další eh, obrovské eh, nebezpečí eh, u eurozóny. Uvědomili jsme to příliš pozdě. Jde totiž o tu podkladovou hospodářskou krizi. Naše neuspokojivé výsledky v oblasti investic, konkurenceschopnosti a produktivity jsou opravdu znepokojivé. Potřebujeme reformy, tak abychom měli opravdu světově kvalitní podniky, které poskytují světové produkty a služby Řecko je dnes důležitým příkladem, ale až se bude psát, až se budou psát dějiny 21. století, tím hlavním tématem možná bude, eh, jak jsme přežili eh, to měnové zemětřesení, eh, abychom potom vlastně byli vystaveni hospodářskému tsunami. Děkuji mnohokrát. Nyní paní Rebecca Harms za zelené spolupředsedkyně této politické skupiny. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Van Rompuy, pane Barosom. To, co jste tady řekli o šengenské smlouvě, to mě poměrně zarazilo. To, že rada pracuje na vylepšení, to mi připadá jako cynické prohlášení. Ještě jednou bych chtěla zopakovat, jak k této rozpravě vlastně došlo. Evropané téměř zaspali arabské jaro, protože spolupráce s autoritářským režimem v arabském a severoafrickém světě byla tak dobrá. A nyní se organizují kulaté stoly za demokracii a svobodu, tak aby se tento vývoj stabilizoval a zároveň uvnitř Evropské unie navenek se izolujeme, vymezují se tady hranice a to se nasměruje nebo to jde právě proti těm lidem, kteří si myslí, že z nedemokratického severoafrického světa musí uprchnout. Já si myslím, že to je smutný výraz takového evropského postoje, a vy, pane Van Rompuy, jako první eh, trvalý eh, předseda eh, Evropské unie, nemůžete vážně mínět, že toto je vylepšení Schengenu, to je naopak podkopání Schengenu a já si myslím, že byste to měl vzít zpět. Doufám, že tato diskuze ozřejmí, že Evropský parlament udělá vše, co je v jeho moci, aby zůstal součástí spolurozhodování, protože to je to druhé, co jste tady vyslovil a to je naprosto nedemokratické, že u takto důležitého rozhodnutí se snažíte vyčlenit Evropský parlament z tohoto rozhodování. Druhá věc, Řecko. Také nechci opakovat to, co tady už bylo řečeno k ekonomické zprávě, to, co bylo právem řečeno, ale zdůraznila bych ještě jeden aspekt, Ráda bych ho zmínila v této diskuzi, snažila jsem se o to už minulý týden. Víme, že Řecko, tak jak jsou úsporné balíčky nastaveny a jak jsou nastaveny pomocná opatření, že to nezvládnou a víme, že potřebujeme nové nastavení, nové určení rámcových podmínek. Stejně tak víme, že potřebujeme investiční balíček k tomu, aby se mohlo rozběhnout hospodářství. A co chcete k tomuto učinit, co chcete za tímto účelem učinit, jsem zatím neslyšela. A jeden aspekt mi tady chybí a ten bude velice klíčový pro budoucnost Evropské unie. Potřebujeme spravedlnost, potřebujeme spravedlnost i v dobách krize. Evropská unie musí být spravedlivá. Myslím si, že bychom měli povzbudit pana Papandrea, aby se postaral o to, aby řecké elity ti nejbohatší se podíleli na těchto břemenech, které musí Řecko v tuto chvíli nést. A jsem toho názoru, že Evropská unie by mnohem konsekventněji do toho měla eh, zapojit banky nebo měla by požadovat zapojení bank. Proč takto vystupuji, proč jsem tohoto názoru? Jsem přesvědčena, eh, že pokud je o historii Evropské unie tohoto kontinentu, tak Evropská unie jednak znamená demokracii a svobodu. Donívám se ovšem, že velký evropský slib byl vždy spojen se slibem spravedlnosti s nadějí na lepší a spravedlivý život ve společenství. A Evropská unie to zatím nedokázala především v období krize, to nedokázala. Nedokázala vystupovat v souladu s tímto slibem. Donívám se, že návrat k národnímu státu bude úspěšnější, než si to dnes vůbec přejeme. Pokud Evropané nedokáží jinak přistupovat k sociální spravedlnosti, než to bylo dosud. Děkuji. Pan Lothar Bisky z NGL. Děkuji, pane předsedo. Pamatuji si, že Martin Schulz o tomto summitu hovořil jako o historickém summitu pro budoucnost Evropy a já si myslím, že tuto úlohu tento summit nesplnil. Ano, před týdnem to říkal. S Evropským parlamentem jste se předem nedohodli o balíčku k ekonomické zprávě a pokud je o rozhodující cíle strategie EU 2020, zaměstnanost, energetická efektivita, ehm, potírání chudoby, eh, vzdělávání, v těchto věcech nevidíme úspěch ani pokud jde o dohodu hlav států a vlád. Ehm, to platí i o Řecko, o Řecku. A když se podíváme na Eurobarometr, tak uvidíme, že občané už téměř nevěří na to, že by politika v dohledné době dokázala nalézt správné cesty z krize. Proč tomu tak je? Protože beze změny i nadále eh, se tady někteří snaží sázet na ty věci, na tu cestu, která vedla ke krizi. Eh, tady se máme eh, vzdát eh, některých našich výdobytků, sociálních výdobytků a teprve potom, když Řecko udělá tyto kroky, tak eh, mu budou přislíbeny nebo mu jsou přislíbeny půjčky, úvěry. Takže je zřejmé, že tato terapie šokem se stává, nebo by se mohla stát pravidlem v Evropské unii. Portugalsko a Řecko už by o tom mohli vyprávět příběhy a balíček eh, sociální zpráv, eh, pardon, ekonomické zprávy eh, tady má přinést další takové kroky s tím, že se zpřísní sankce pro členské státy. Takže já si myslím, že tato zpráva není správná a pokud jde o ratingové agentury a o finanční trhy, tak ti už v tuto chvíli ještě více než kdykoliv dříve určují, podle jakých pravidel se bude hrát. Demokratická kontrola je odsouvána stranou. Řekové eh, zítra a dnes mají generální stávku a v této souvislosti se vás ptám, pane Van Rompuy, pane Barroso, co Evropská unie udělá, pokud řecký parlament zítra balíček, úsporný balíček odmítne. Můžete mi říci, že je to možné, že to je teoretická otázka, ale já si kladu otázku, proč tady nemáme plán B nebo plán C, protože se může někdy stát, že se stane něco jiného, než jsme předpokládali. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Pane spolu předsedo Nigel Farage za svobodu a demokracii. Jsou zde všichni předsedové Evropské unie před námi a ty nám tvrdí, že všechno je v pořádku. Pokračujte dál ve své práci, všechno je v pořádku, ale eh, takhle my to nespolkneme. Evropa žije z vypůjčených peněz ve vypůjčeném době a tento druhý balíček jen prodlužuje agonii. Neznam, nezáleží tom, kolik peněz to bude, nebo kolik eh, bomčí nekoupí, nebo kolik eh, obchodů udělá pan Sarkozy se splacením dluhu. Jde o to, že takhle to dál nemůže jít, protože Řecko není schopno splácet své dluhy a e, Evropská unie musí umožnit toto další zadlužování. Mezinárodní měnový fond jen e, prosazuje tedy tento další e, pád a toto poškozuje evropský projekt. V těchto institucích jste pracovali, prosazovali jste Lisabonskou smlouvu. Vy jako, jako prezident Evropy eh, jste nebrali na ohled na eh, lidi, ale lidé v Evropě eh, si nemyslí jen, že jste nepoctiví, ale také, že nejste dostatečně kompetentní. Nejenže demokracie je odnímána, ale je ještě navíc spravována lidmi, kteří se řítí do ekonomických potíží. Pobíháte bezcílně Ehm, žádáte důvěru, není to ale žádné vedení. Každý předpoklad, který uvedete, se následně prokáže jako špatný. A e, proto e, nejste bráni e, vážně. Je třeba myslet na plán B, protože spousta lidí může přijít o práci a jejich životy se propadají do chudoby celá tato situace je jenom důkazem, že nejste ehm, dostatečně kompetentní k vykonávání těchto úkonů. A možná proto, že poslancům to někdy ehm, dostatečně neleží na srdci. Lidé se shromaždí v Atenách a dalších velkých městech. Pokud eh, přijmou eh, váš eh, plán ehm, a pokud, pokud lidé odmítnou váš plán, bude to tvrdé pro banky, ale máte plán pro takovouto příležitost, máte nějaký plán B, snažíte se prosadit eh, svůj plán, ale eh, bylo by dobře, aby se já arabské jaro neproměnilo ve středomorské eh, léto. Nevím, co bych si vybral v takové situaci. Děkuji mnohokrát, pane spolupředsedo. Nyní kolega Filip Klás za nezařazené. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane Šulci, mohu vás požádat o pozornost. Eh, děkuji, pane předsedo. Můžeme říci, že byla eh, podniknuta poslední ehm, opatření, finální opatření k tomu, aby se zefektivnil Schengen. Ale když se podíváme na to skutečné znění, tak eh, to až tolik neodpovídá. Jde o totiž eh, postupné, eh, diferencované prostředky a opatření, mezi něž by mohla patřit i nějaká pojistná klauzule a eh, znovu zavedení, dočasné znovu zavedení kontrol na vnitřních hranicích. Taková opatření mohou být přijata na základě, cituji, objektivních a specifických kritérií a na základě společného vyhodnocení s tím, že aby eh, tato opatření byla časově striktně omezena. Eh, dále, eh, pane předsedo, členské státy, které by chtěly znovu zavést tyto kontroly na vnitřních hranicích, by byly zavaleny byrokratickou procedurální lavinou a jejich záměry by takto v podstatě byly byly mařeny, čili nedošlo by k posílení kontrol na vnitřních hranicích. Pokud je o vnější hranice, hodně se hovoří o zlepšení efektivnosti Frontexu ale buďme upřímní, buďme otevření, už se o tom hovoří léta a zdá se, že se nerýsují žádné nové nápady ani na tomto eh, právě proběhlém summitu. Hovoří se o partnerství se třetími zeměmi, ale co to znamená, co to implikuje? Nevíme. Znamená to, že budeme pomáhat těmto zemím tak, aby eh, sami mohli zasáhnout eh, a bránit nelegálnímu přistěhovací směrem do Evropy ehm, o tom se nehovoří. Eh, panu Barosovi připadalo opět jednou nutné eh, tady vytáhnout kartu extremistů a populistů, eh, kteří chtějí znemožnit volný pohyb osob v Evropě. Pane Baroso, ale vaše argumentace je obrácená, protože to Evropská komise, nikoli Evropská rada, která ohrožuje Schengen. Provádíte vlastně pouze polovinu šengenské dohody. vnější hranice totiž jsou jako cedník. A myslím, že byste se měl podívat na to, jaká je realita a snažit se vypracovat skutečná opatření místo těch závěrů, který bylo tentokrát dosaženo. Děkuji a nyní postup Catch the Eye. Nejprve paní Ildigo Galpelc. Na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom ráda vyjádřila poděkování panu předsedovi a poblahopřála mu k jeho práci, protože se domnívám, že summit v uplynulém týdnu byl skutečnou výzvou. Měli bychom eh, tady zmiňovat především úspěchy, protože poprvé se hovořilo o strategii pro řešení eh, situace romské populace. Dosáhli jsme úspěchu a pokroku v oblasti podunajské strategie a také bylo projednáváno hospodářské řízení a zpráva další témata. Toto vše bylo řešeno po šestiměsíční období, kdy Maďarsko zastávalo roli předsedající země. Vím, že zatím nejsou dokončeny práce na hospodářských tématech. Nezavedli jsme potřebná opatření pro řešení krize, proto jsme nedokázali reagovat na krizi a její hospodářské, měnové a sociální dopady, které jsou velmi vážné. Podíváme se na šesti balíček hospodářského řízení a zprávy. Myslím, že tyto věci tam nejsou dostatečně zúrazněny. To je sice možná si způsobem pochopitelné, ale je na čase dokončit tento balíček. Doufáme, že výsledek hlasování bude pozitivní a bude možné podniknout příslušné kroky. Jak zúraznil pan předseda, není možné, aby nejlepší poškodilo dobré nebo bylo v rozporu s dobrým. Děkuji. Další kolega na kolegyně na jednu minutu. Krize dlouho ukazuje, jak jsou naše hospodářství provázaná. Recepty na hm, hospodářskou přísnost sami o sobě nefungují, jak ukazuje případ Řecka konkrétně. To platí pro řecké, portugalské, španělské eh, a další ekonomiky, pro které takovýto eh, plán neplatí. My potřebujeme skutečně evropské řešení, jako například eurodluhopisy Potřebujeme eh, finanč, eh, daň z finančních transakcí, potřebujeme harmonizaci fiskálních a obchodních politik k tomu, abychom dosáhli lepší vyváženosti v rámci hospodářství celé EU. Rada by měla přimět evropské banky k tomu, aby sdělovali jména osob, které posílají své prostředky do e, daňových rájů a teď vzniká krize. Co se děje eh, nyní v souvislosti s řeckou krizí? Má rada nějaký plán B? Rada pochopila, že tato, tento neoliberální recept v podstatě sráží Řecko na kolena a ohra, eh, ohrožuje další vývoj situace a zhoršuje krizi. Rada žádala komise, aby přinesla návrhy na eh, na omezení aký komunitér a e, zavedení e, možností vnitřních e, kontrol vnitřních hranic. Jak nyní předseda rady chce se zachovat při takovýchto podobných krocích, k nímž mohou populističní vůdci sáhnout v budoucnosti? To, co dnes se popisujete jako kardinální výsledek evropské integrace, je teď eh, podepsal za vašeho předsednictví. Co tomu budou říkat historikové? Pan eh, Barroso se opravdu myslí, že v této smutné populistické aféře najde takto řešení. Děkuji. Jako další paní Corin wortmann kohl Jedna minuta. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane předsedo Van Rompuy, eh, čel jste jednomu z nejsložitějších Programu um, pořadu jednání Evropské rady od té doby, co jste se ujal své funkce a uh, v řadě oblastí skutečně Evropa čelí velkým výzvám. Podařilo se vám přitom dosáhnout uh, zásadního posunu, i když to někteří mi kolegové zde v parlamentu popírají. Jde o velmi důležité oblasti. Já bych ráda poukázala na, na to, v jaké jsme situaci, pokud je o balíček pro hospodářské řízení a zprávu. V současné chvíli se zdá, že veškerá pozornost se zaměřuje na Eh, komplikované řešení, které musíme nalézt pro eh, řeckou krizi, ale neměl bychom pouze hasit požáry, je třeba to doplnit také ambiciozním balíčkem, který by zabránil do budoucna opakování krize a který by posílil hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. Eh, diskuse už jsme vedli, už z, 8, z 98% se shodujeme a já spolehám eh, na snahy také za interně v parlamentu, abychom odbourali poslední překážky v nadcházejících týdnech, protože pokud chceme být eh, pokud chceme rozhodovat efektivně, musíme příští týden, jak doufám, odhlasovat dohodu. Já jsem vás velice pečlivě poslouchala. Vy jste apeloval nejenom na nás, ale také na radu v hledání tohoto řešení. Takže ubírejme se touto cestou. Váš čas již vypršel. Nyní paní Líza Jakoncáry na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Každý může současnou eh, hospodářskou krizi také srovnávat eh, se světovou válkou bez války, máme tady velkou zadluženost států, vstupuje teď do toho Čína a to jsou opravdu velice závažné, závažné problémy a proto je naprosto lidské, že předseda rady, pan Van Rompuy, hovořil o tom, že to nebylo běžné zasedání, běžný summit. Tato situace není běžná a proto i summit musí být mimořádný. Myslím si ovšem, že váš proslov eh, mě spíše znepokojil, než aby mě uklidnil. Otázka je, zda Evropská unie má nějaký plán, co můžeme udělat proto, abychom zabránili dalšímu prohloubení krize. Já jsem eh, četla eh, toho opravdu mnoho o té situaci a myslím si, že musíme udělat další věci pro to, aby se krize ještě více neprohloubila. Děkuji, pane předsedo. Už eh, bylo řečeno, že dnes a zítra řecký parlament bude rozhodovat o novém programu eh, pro eh, úspory, lidé vyšli do ulic a víte, že diskuze se dostávají pod veliký tlak, že tady je určitá vyhrůžka a pokud tento program nebude schválen, tak Řecko nedostane pátou eh, část finančních prostředků. Proto bych vás chtěla chtěl požádat, abyste více odpověděli na ty otázky, které jsou vám kladeny. Pokud v Řecko nebude provádět tento program úspor, nebude potom ta další finanční částka vyplacena. Pokud to tak je, tak to bude mít samozřejmě dopad na realitu v Řecku, ale bude to mít také problémy pro eurozónu. Zamýšlíte se nad těmito věcmi, prosím, odpověďte na toto to velice eh, konkrétně. To je velice důležité nejenom pro Řecko, ale pro celou Evropu. One minute. Žabry Ody. Děkuji. Děkuji, eh, že jste přišli mezi nás. Je mi líto, že naše zasedání tady probíhá eh, za tohoto formátu a kladu si otázku k článku 15 smlouvy nyní k, mechanismu, k evropskému mechanismu stability. Jestli jsem dobře pochopil, tak to bude další smlouva, eh, která vlastně nemá komunitární rozměr a má konkrétní otázka zní, jakým způsobem, pokud jde o tento eh, mechanismus stability, eh, který vyžaduje mnoho kapitálu, jak tady bude řešena kontrola Evropského parlamentu, nebo kdo to bude kontrolovat, bude to Národní parlament nebo Evropský parlament, ne, ale kde bude politická kontrola pro tento finanční mechanismus? Děkuji. Eh, madame... Děkuji. Paní Eliza Ferreira. Děkuji vám, pane předsedo. Mám dva dotazy. První na předsedu Evropské rady. Tato otázka se týká šesti balíčků legislativních textů zaměřeného na boj proti makroekonomickým nevyváženostem. To je úplně nová věc. Je ještě třeba se eh, rozhodnout, a to je velice důležité rozhodnutí, protože tento text je velice důležitý a a je zjevné, že spekula, mm, spekulanti eh, využili eh, nevyváženosti eh, hospodářství a ráda hovoří o tom, že v oblasti, kde je provázanost, nemůžete se jen zabývat deficity jednotlivých států. Musíte se zaměřit na to, zda tyto deficity nejsou provázány se přebytky v sousedících zemích. Eh, rada uzavřela oči tomuto širšímu pohledu na věc. A ještě třeba říci, že růst je důležitý, protože mm, jinak bychom se nedostali do této eh, situace. Už budu končit, pane předsedo. Flexibilita, snižování administrativy, Mikrofon je odebrán, pan John Děkuji, pane předsedo. Dnes jsme se tu sešli, není nás mnoho sál, je poměrně prázdný, jak vidíme. A přitom eh, v Řecku jsou tisícovky lidí vyšly do ulic. Policie použila slzný plyn, eh, aby DAF rozehnala. A to je eh, vaším stvořením. Někdo tady nechce přiznat, že eurozóna selhává. Já vám říkám, že tomu tak je je na čase probudit se, uvědomit se, jaká je realita. Podle mého názoru bychom řeku měli dát na vybranou, možná vrátit se k drachmě, to by možná pro ně byla nejlepší cesta. Eh, je na čase, abychom naslouchali hlasu lidu. Eh, eh, lid musí přijímat rozhodnutí a přitom zatím jenom politici a, a předsedové všechno ženou ku předu a říkají, to je správný postup. Vůbec nenasloucháte obyvatelstvo, nechte lid rozhodnout. Mám otázku na pana Van Rompuje, byl bych rád, kdybyste na ně odpověděl dnes, pane. Eh, ptal jsem se na to v minulosti už pana Barasa, zda existuje nějaký záložní plán B. Eh, potřebujeme vědět, eh, pokud by evropská, pardon, řecká vláda nedokázala splácet dluh, jaký je plán B. Můžete mi prosím odpovědět na tuto otázku dnes? Děkuji mnohokrát, paní Nessa Childers. Um, Budu hovořit stručně, protože jste si jistě všiml, že Eh, poslanci eh, z Irska, Řecka a Portugalska eh, nemohou plýtvat čas prázdnými slovy. Nepoložím no, otázku, že bych na ně nedostal odpověď. Předpokládám, že situace je taková, že za prvé máte plán, ale musíte ji utajit z různých důvodů. Za druhé, mm, druhá možnost je ta, že nemáte plán, z těch důvodů byste to ne, nebyli ochotně zveřejnit. A za třetí je možné, že existuje plán, který ovšem zájmu pouze některých členských států a ne jiných. Myslím si, že to je neodřetelné Eh, nečekám od vás odpověď, ale prosím uvědomte si, že eh, europoslanci z těchto zemí nebudou schopni vysvětlit tuto situaci svým voličům, svým občanům a mě velmi eh, netěší, že se ocitám v této pozici. Děkuji paní Marieta Janaku. Děkuji panu předsedovi rady i předsedovi komise za to, že přišli mezi nás, aby odpověděli na naše otázky. Pane předsedo, krize eura, která se projevuje především v takových zemích, jako je například Řecko, moje země, vede k tomu, že je potřeba okamžitě přijmout opatření a potřebujeme také strategii, která bude dlouhodobější pro příští roky a je jisté, že to rozhodnutí, které bylo přijato nyní, nebo ta rozhodnutí nejsou příliš úspěšná. Přesto bych řekla, že teď je potřeba vyslat vlády, které přijaly memorandum, aby program opravdu uplatňovaly, protože pokud program nebude uplatňován, eh, existuje potom plán B, Mí občané v mé zemi nemají vůbec eh, chuť vrátit se k drachmě. Paní Padimáta. Děkuji, pane předsedo. Dvě témata, eh, které, kterými se zabývala Evropská rada, Schengenská eh, smlouva a krize eura, to jsou dvě důležité součásti evropského díla Evropy. A to, že tyto dvě věci jsou ohroženy, to nás vede k tomu, že si uvědomujeme, že není možné tady mít roztříštěná řešení, eh, která budeme eh, tu a tam někde uplatňovat, ale potřebujeme opravdu komplexní řešení, které bude souvisle uplatňováno. Bylo řečeno, že v tuto chvíli v řeckém parlamentu rozhodují o velice ambiciozním programu, který má sloužit ke stabilizaci a má být prováděn po několik let a že řecký parlament toto přijme, protože toto řekla vláda. Vláda se k tomu zavázala a také eh, samozřejmě eh, strana té řecké vlády zavázali se k tomu, ale víme, jaká je situace. Jsou ještě potřeba i další opatření. Potřebujeme další opatření, která povzbudí růst a i potom budeme potřebovat úsilí v celé Evropě k tomu, abychom tento obrovský problém vyřešili, například i problém daňových podvodů a úniku kapitálu. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat eh, předsedovi rady a předsedovi komise, kteří mezi nás přišli dnes odpoledne. Co se týče rozhodnutí eh, Rady o evropském hospodářství a konkrétně potíží Řecka. A já si myslím, že jako Řek mohu říct, že mě to skutečně mm, zajímá. Eh, politicky vzato je pravděpodobně přirozené, že nám nemůžete říct eh, o existenci plánu B, zejména když Řecko má dnes odpoledne hlasovat o celém balíčku. Ale dovolte mi, abych se zeptal, protože mám za to, že jste se tím zabývali. Stávající hospodářská situace v Řecku byla eh, pravděpodobně vámi hodnocena. Hodnotili jste možný dopad na Řecko v blízké budoucnosti a obecně eh, by mne zajímalo, jakým směrem se tedy ekonomika v Řecku bude ubírat, jaký je váš předpoklad, váš odhad, pan Goebbels. Pane předsedo, já bych chtěl připomenout, že Schengen je nedílnou součástí smlouvy, zejména článku 60, 77 Jedná se o absenci kontrol osob, ať už jsou jakékoliv národnosti a procházejí přes vnitro, eh, vnitřní hranice EU. Pan Broštad hovořil o této eh, klauzuli. Je, je to článek 78.3 eh, a téma, mm, ten se zabývá tedy eh, občany třetích států. A tam se hovoří o možných eh, dočasných opatřeních, ale to je na základě rozhodnutí komise několik členských států. Jestli eh, pan Sarkozy při revizi Schengen mm, se účastní tedy revize Schengenské smlouvy a bude se tímto způsobem měnit smlouva o Evropské unii, tato nová ochranná doložka podle pana Sarkozyho má tedy kontrolovat svobodu pohybu. Kontrolovat svobodu pohybu miliardu přes miliardu osob, které procházejí přes eh, vnitro, vnitřní hranice Evropské unie. Paní Prvánž Beres, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, uvědomujete si, že tím, že tady je spochybněn nebo oslaben Schengen, tak oslabujete také euro? Euro, to je něco, co si Evropa přáli. Přáli si to jakožto etapu na cestě k integraci, která měla být stále hlubší. A symbolem této užší nebo hlubší integrace je právě Schengen. A ti, kteří napadají Schengen, napadají také základ, na kterém spočívá euro. A já mám dojem, že se mílí, pokud jde o e, volný pohyb, protože tady není otázkou volný pohyb osob uvnitř Evropské unie. Otázka je, jak je to s našimi hranicemi a jak je to e, s dohledem nad pohybem kapitálu. Volný pohyb kapitálu tak jak dnes probíhá, tak eh, jaká je nad tím dnes kontrola, jaký je tady dozor, tak to vše by mělo být ve prospěch Evropanů, ve službě Evropanů, ale možná je to také ve prospěch spekulátorů, to je otázka. Pane předsedo komise Barozo, chci vás požádat nyní o vaše slovo. To nejdůležitější, eh, nejdůležitější témata jsou tedy Schengen, eh, Řecko, migrace Evropské unie. Za prvé, Souhlasím se závazkem a úsilím, které zde bylo eh, vysloveno hodně svobody pohybu. Je třeba hájit eh, komunitární aky v tomto smyslu. A myslím si, že můžete uznat, že nikdo eh, k tomuto nemá silnější stanovisko než komise, která tento princip konsistentně hájí. Některá rozhodnutí na národní úrovni spochybňovala svobodu pohybu a v některých případech i princip nediskriminace. Museli jsme jednat velice přesvědčivě při několika příležitostech, když vlády alespoň navrhovaly, že by dané principy nebrali jako svou prioritu. Téže linie se držíme bez jakéhokoliv zaváhání. Problém, kterému čelíme dnes, spočívá v tom, že je třeba reagovat na situaci, kdy členské státy nejsou schopny respektovat závazky plynoucí ze šengenského aky. Členský stát se ocne v situaci, kdy už nemůže plnit své povinnosti na eh, kontrolu vnějších hranic. To je ta situace a jak se máme eh, zachovat. Ano, shodli jsme se tom, že nepotřebujeme vytvořit více potíží na našich vnitřních eh, hranicích, ale je to přesně to, abychom zajistili respektování našich vnějších hranic. A to proto, že když nebude důvěra veřejného mínění v členských státech ohledně bezpečí vnějších hranic, mohu vás ujistit, že pak nastane skutečný problém, jak udržet celé aky eh, pohromadě. To je důvod, proč v září přijdeme s návrhem a jsem eh, přesvědčen, že pro tento návrh komise byla diskuze na radě velice eh, zajímavá a podnětná. Byly tam opravdu eh, důležité zajímavé prvky, které byly zmíněny a z tohoto pohledu musím říci, že je to opravdu poctivě docela pozitivní. My se teď snažíme o to, abychom vytvořili celokomunitární perspektivu. Místo toho, aby byl jeden členský stát, který jednostranně jak bylo učiněno už v minulosti, aby tedy jednostranně mohl zavést vnitřní hranice, tak se snažíme vytvořit takový systém, který se bude zakládat na specifických objektivních kritériích, na společném hodnocení Eh, a tato opatření eh, by byla jen časově a svým rozsahem omezená takto zachváme smlouvy. Je zapotřebí hodnotit tuto situaci a komise bude spolhodnotit, to bude hodnocení, které bude založeno na eh, principech EU. Jsem tedy přesvědčen, že to, o se, oč se nyní snažíme, a chci vás o tom ujistit, že Evropská komise usiluje o vytvoření evropského mechanismu, který by předešel jednostranným rozhodnutím, protože, jak už bylo řečeno, dnes už členské státy eh, mohou zavést tedy omezení na vnitřních hranicích EU. Ano, mohou tak učinit. Jde o to, že pokud tak učiní s tím eh, obecným zněním, které je zde dnes, anebo zda jim na to eh, stanovíme mnohem přesnější a detailnější podmínky. Jsem tedy přesvědčen, že to je způsob, jak budeme posilovat náš společný postoj a naše aky. A e, proto vám chci navrhnout, abychom se podívali e, společně na návrh komise, abychom je prodiskutovali s Evropským parlamentem velice otevřeně. A e, to s cílem zachovat naše aky svobodu občanů, svobodu pohybu, která je základem Evropské unie. Evropská unie je společenstvím, které, jak víte, je založeno na respektování čtyř svobod a komise se těchto svobod drží bez jakéhokoliv zaváhání. Druhé téma je velice obtížné, protože se jedná tedy o Řecko a jiné země, kterých se podobné programy mohou týkat. Za prvé, také pro Řecko zvažujeme eh, možnost, jak pod, mm, podpořit tu, mm, tu eh, touhu porůstu. Chápeme eh, řecké obyvatele, chápeme frustraci mnoha řeckých obyvatel, kteří se nyní ocitli v situaci, kdy chudnou, zatímco někteří lidé v Řecku neukazují tedy důvěru v zemi, neprokazují a ukládají peníze jinam. To je veliký, obrovský sociální problém, kterému teď Řecko čelí. E, pokud tedy e, chceme být e, postiví sami k sobě a k řeku, musíme říci, že není žádný jiný způsob, jak situaci vyřešit. Je třeba jít k těmto bolestním reformám, je třeba provést strukturální reformy a fiskální konsolidaci. A díky tomu Řecko může znovu um, prosazovat um, růst. Plán B Eh, který by byl snadnější, nemáme. Nemáme alternativu. A kdo říká, že by to byl takový plán B, eh, tak nemluví pravdu. Není zde plán B, jak přejít insolvenci. Jediná věc, kterou můžeme udělat, je eh, zabývat se plánem, který je nyní předložen radou komisí MMF. A každý navrhujeme každý, kdo navrhuje, že by tu mohla být jiná alternativa, bude zodpovědný za skutečnou katastrofu veřejných financí v Řecku. Protože ten plán, který máme, je jediný, co máme. Ano, samozřejmě komentátoři mohou vždy e, spekulovat. Ale my to nejsme o toho, abychom spekulovali, my jsme o toho, abychom jednali. A musíme do toho jablka kousnout. Tímto způsobem můžeme vyřešit situaci v Řecku jiné způsoby, jak vytvořit nějaké alternativy nebo hledat nějaký jiný časový horizont. To nepomůže Řecku, neposílí to důvěru v Evropské unii, neposílí to ani úvěru, důvěru trhu. Takže pokud eh, skutečně chceme pomoct, držme se toho dohodnutého plánu. Nebudou tu žádné zázraky, nejsou tu žádné alternativy proti bolestným reformám. Ti, kdo tvrdí, že zde jsou, někdy jsou cyničtí, ale když jim řeknete, aby vložili peníze do takovýchto eh, projektů v Řecku, tak řeknou, že eh, nebudou do takovýchto projektů investovat. Samozřejmě, že musíme plně respektovat eh, rozhodnutí řeckého parlamentu. Ale v Evropě potřebujeme zodpovědnost a solidaritu. Země nemůže žít nad poměry po dlouhá léta. Je třeba konzistentně prosazovat pakt růstu a stability. A každá země za to zodpovědná vůči ostatním členům. Takže ta zodpovědnost je sdílená. Nyní potřebujeme to, abychom spolupracovali s řeckými partnery, protože samozřejmě oni chtějí spolupracovat a Toto tedy bylo jednoznačné rozhodnutí Evropské rady. Toto rozhodnutí je plně podpořeno evropskými institucemi a Mezinárodním fondem. A já e, doufám, že v tomto okamžiku pravdu, pravdy Řecko ukáže, jakým skutečným způsobem, jakou cestou se vydá z této situace. Ano, nebude to rychlé, roz, e, rychlé řešení ze dne na den. Ale tento program pomůže e, překonat stávající potíže s pomocí EU. Děkuji, pane předsedo. A nyní předám slovo panu předsedovi Hermanu Van Rompuyovi. Euh, euh, jenom velmi stručně, nejprve k Řecku. Eh, já se mohu plně připojit eh, ke slovům pana předsedy komise. Vážené kolegyně, vážení kolegové, i bez Evropy by Řecko muselo obnovit svoji rozpočtovou rovnováhu a obnovit svoji konkurenceschopnost. Evropa v této věci pouze pomáhá. Evropa pomáhá půjčkami, které jsou často napadány v celé řadě zemí, napadány v celé řadě zemí a Evropa pomáhá tak, aby daná země měla čas na provedení dohodnutého programu, to je programu dohodnutého s Evropskou komisí, s Centrální bankou a s Mezinárodním novým fondem. Evropa tedy není zdrojem problémů. Problémy byly vytvořeny před deseti lety eh, absencí politiky, absencí dohledu, ale i bez Evropy by existoval problém rozpočtového schodku. I bez Evropy by i existoval problém konkurenceschopnosti hospodářství. A Evropa tady pouze pomáhá zemi, aby měla čas eh, obnovit rovnováhu a znovu se vydat cestou růstu. Eh, samozřejmě ten program je tvrdý eh, pro každého, kdo musí pročistit rozpočet Eh, to zná, já patřím eh, také k zemi, která to zažila a já chci přivítat eh, odvahu řecké vlády čelit své odpovědnosti navzdory velkému napětí ve společnosti. Tato opatření musí být, a zaznělo to mnohokrát, opatřeními, která vytvářejí dojem spravedlnosti největší dojem spravedlnosti vzniká, pokud všichni platí daně, které státu dluží. A jedním z velkých problémů ne pouze v rozpočtové oblasti, ale také v oblasti vnímání ze strany občanů je to, že e, daňové podvody e, a další nešvary brání tomuto pocitu spravedlnosti, férovosti. Je třeba pomáhat všemi dostupnými prostředky přes členské státy, přes komisy, tak aby administrativní struktura země byla co možná nejsilnější, a tak aby všichni ti, kdo musí dostat svým svým povinnostem daňovým, eh, tak činili, aby každý prostě přispíval podle svých možností. A dokud eh, budou eh, přetrvávat masivní daňové podvody, tak ten dojem férovosti nikdy nevznikne. Blíží se rozhodné okamžiky, rozhodující hodiny pro řecký lid, ale nejenom pro řeky, také pro eurozónu a dokonce i pro stabilitu světového hospodářství. A proto apeluji na všechny, eh, ne pouze na aktuální většinu, ale na všechny, kdo nesou odpovědnost v řeckém parlamentu, aby této své odpovědnosti dostali. Čím více bude existovat jednota a jednomyslnost, tím lépe pro řecký národ a tím lépe pro naši budoucnost. A pokud jde o hospodářské řízení a zprávu, mohu jen zopakovat, že by bylo dobré dokončit eh, tuto věc a dosáhnout kompromisu. Samozřejmě, samozřejmě že eh, Evropská rada eh, v této věci není příslušná. Já jsem pouze vyslovil apel. Apel právě na, ducha, na uplatňování ducha kompromisu, kterého jsme vykázali v celém průběhu vyjednávání za účasti maďarského předsednictví. A je pravda, že už se shodujeme na 95%, někteří dokonce říkají 98% obsahu balíčku. Odvedli jsme opravdu pozoruhodnou práci. Myslím, že se nám podařilo zdokonalit text vzešlý z pracovní skupiny a dokonce i zdokonalit tady ty původní návrhy. A myslím si, že by bylo dobré, kdybychom nyní tu poslední část práce mohli dokončit ještě před letními prázdninami, a tak, aby také v oblasti hospodářského řízení a zprávy eh, byly věci dokončeny a aby komplexní balíček, který jsme zavedli před eh, několika měsíci, aby tedy eh, tato věc byla dokončena v plánovaném čase také zde v Evropském parlamentu. Já se nebudu vyjadřovat k obsahu kompromisu, to přísluší maďarskému předsednictví a parlamentu ale myslím, že po vší té práci, kterou jsme již vykonali, by byla škoda, kdybychom nedospěli k dohodě ohledně těch posledních 5%, které nám zbývají. Pokud je o Schengen, eh, také se mohu připojit ke slovům předsedy Evropské komise. Já jsem byl účasten diskuse v Evropské radě a vše, co zaznělo tady, eh, zaznělo i tam. Eh, neměl jsem eh, dojem, že bych se účastnil schůzky 27 eh, vražedníků šengenské smlouvy. Rozhodně jsem neměl tento dojem. To, na čem jsme se dohodli, jakožto na závěru, byl vyvážený balíček. A také ta známá pojistná doložka byla zavedena ne některými členskými státy, ale Evropskou komisí. A proto není netrpělivé, očekáváme návrh komise ohledně takového toho mechan- takovéhoto mechanismu a, a pan předseda Evropské komise tady také zdůraznil, jaký přístup Evropská komise uplatní při předkládání tohoto návrhu. E, v textu závěru e, je niancovaně vyjádřeno Já jsem, eh, já to interpretuji tak a myslím, že tak činil i pan předseda eh, komise eh, ve svém závěrečném prohlášení. Je třeba postupovat tak, abychom samozřejmě zachovali Schengen, ale zároveň je třeba čelit nové situaci, kterou nikdo nepředvídal, když se vyjednávala šengenská dohoda. Svět se prostě od té doby proměnil a to zcela hloubkově. A je třeba, abychom se připravili také na nové výzvy. A právě proto jsme se dobrali těch závěrů, které znáte. A samozřejmě Evropský parlament v rámci spolurozhodovacího procesu eh, v tomto také bude vykonávat svoji odpovědnost a svoji pravomoc. Eh, chci pouze říci, že pokud vzniká nová situace, je třeba přizpůsobit předpisy, které máme k dispozici, i když jde o tak zásadní předpisy, k jakým patří šengenská dohoda. Děkuji mnohokrát pane předsedo Van Rompuy, za vaše vystoupení, eh, úvodní závěrečné. Děkuji panu předsedovi Evropské komise za to, že mezi nás přišel a vystoupil zde. Tímto uzavírám eh, rozšířené zasedání konference předsedů Evropského parlamentu, eh, rozšířené otevřené všem poslankyním a poslancům. Ještě jednou děkuji za účast.